So, good morning, colleagues. Dobré ráno, kolegové. Dovolila bych si zahájit eh, naší zcela jaksi normální agendu našeho výboru LIBE a budeme začínat bodem programu číslo 14. Tady máme eh, rozhodnutí a zprávu, která má velmi dlouhý název, takže to možná ani nebudu přečítat. Paní zpravodajka je Tania Fajon. To znamená, že v první řadě si vyslechneme prezentaci návrhu této zprávy a jde vlastně o kontrolu osob na vnějších hranicích vycházejících z jednostraného uznávání některých dokladů Chorvatskem a Kyprem za rovnocené jejich národní obchodním vízum za účelem průjezdu přes jejich území nebo zamýšlených pobytů na jejich území, jejichž doba trvání během jakékoliv období 180 dnů nepřekročí 90 dnů. Paní Fajon, máte slovo, poté dostanou samozřejmě slovo také stínoví zpravodajové a také zástupci komise, pokud vyjádří zájem vystoupit. Ale paní Fajon, začínáte. Děkuji, děkuji paní předsedkyně, děkuji vám za slovo a dovolte mi, abych pohovořila abych mohla hovořit slovensky, protože jde opravdu o komplikované téma a myslím si, že pokud to bude přetlumočené, tak to bude lepší pro všechny. Děkuji. Děkuji. V první řadě bych ráda poděkovala Evropské komisi za tento opravdu skvělý návrh. Děkuji také za skvělou eh, spolupráci všem kolegům. Ráda bych poděkovala všem stínovým zpravodajům. Co se týče této zprávy, tak ta se týká samozřejmě vízového systému při kontrolách na vnějších hranicích mezi Chorvatskem a Kyprem. Když Chorvatsko vstoupilo do Evropské unie 1. července 2013, tak podle smluv jsme přistoupili do první fáze přístupu k šengenskému prostoru. A to znamená, že Chorvatsko stejně jako všechny ostatní státy přední musí začít eh, provádět eh, nařízení 53908 a musí vytvořit negativní systém a musí také si samozřejmě stanovit jasná pravidla pro vízovou povinnost i v souvislosti s Marokem. Ale podle nařízení ne všechna ustanovení jsou platná, protože ve chvíli, kdy jeden členský stát eh, ze šengenského prostoru vydá výzum, tak to znamená, že toto výzum opravňuje k volnému pohybu i na území dalších členských států. Ve chvíli, kdy hovoříme o nařízení o jednotných vízech a hovoříme o vízech, které nebyly vydány členským státem, tak ta zůstávají platná. Je to v podstatě podobné jako pro další státy, které ještě ještě prostě pořád ne zcela provedly všechna pravidla šengenského prostoru. To znamená, že dochází k jednostrannému uznávání některých víz. Většinou se jedná o dlouhodobá víza, dlouhodobá víza, která byla vydána členskými státy šengenského prostoru. A to je například eh, příklad eh, Kongo. A eh, jedná se to samozřejmě, jedná se v tuto chvíli o národní dlouhodobá víza a také o povolení k pobytu která byla vydána jinými eh, státy, které nejsou členskými státy šengenského prostoru. Takže například jsme měli příklad moldavského občana, který měl krátkodobé výzum, které bylo uznáno v Rumunsku. A v souvislosti s nařízením 539 z roku 2001, které se týká právě jednostraného uznávání eh, kvality víz, které byly vydány ve státech, které neprovádí ještě zcela kompletně šengenská pravidla, tak tady je třeba říci a zdůraznit, že že nařízení 810 z 2009 nehovoří o těch omezeních. Ale tady je třeba si uvědomit ten zásadní rozdíl mezi vízy, která mají územní omezení a jiná víza, která jsou například vydávána pro kosovské občany. Jak to tedy všechno bude, má souviset s volným pohybem ve, na území všech členských států, kromě tedy samozřejmě těch, které eh, Kosovo jako stát neuznávají. To znamená, že by vlastně bylo ospravedlnitelné nebo legitimní eh, kdyby tato víza byla vyloučena z tohoto jednostraného systému uznávání, protože to je zcela zásadní pro bezpečnost v šengenském prostoru. Rozšíření tohoto režimu by nemělo znamenat, že budou, zaváděna, no, že budou zavidě, zaváděné nové povinnosti pro Chorvatsko a Kypr. A všechno to by se také nemělo odchylovat od té přidružovací smlouvy, protože tady jde o nezávazný režim a Chorvatsko si může vybrat, jakým způsobem bude vydávat víza, pokud to bude tedy na základě dohody o přistoupení či ne. A Chorvatsko a Kypr se samozřejmě mohou dohodnout na vzájemném uznávání a poté samozřejmě mohou začít uznávat také všechna ostatní víza, která jsou uznávána ostatními členskými státy, což vlastně zajistí opravdu ten volný pohyb na území celé Evropské unie. Tady tento systém musí být ještě i dále rozšířen a e, rozvinut ve chvíli, kdy hovoříme o možnosti přistoupení do šengenského prostoru, to znamená hned po přistoupení se samozřejmě ta platnost stahuje na všechny všechno. Co se, stý, co se týče právních služeb Evropského parlamentu, a na základě konzultace s odborníky jsem připravila návrh této zprávy a snažila jsem se zde předložit opravdu co nejvyváženější text, který by odrážel tu současnou eh, situaci. Chci možná ještě zdůraznit pozměňovací návrh číslo čtyři na který jsme také upozorňovali Evropskou komisi, protože tady jde vlastně o právní vákum, které by tady mohlo eh, vzniknout. To znamená, že to neuznání Kosova ze strany Kypru je otázka, která by k takovémuto váku mohla vést. Pokud by Kypr se rozhodl, že začne provádět tato nařízení, tak by měl také uznávat eh, víza s omezenou platností, jejichž držitelé jsou eh, kosovští občané, a to i přesto, že Kosovo jako stát neuznává. Dále, co se týče toho ne zcela kompletního uplatňování všech šengenských pravidel. Platnost takovýchto dokumentů by vlastně v takovémto případě eh, nebyla nebo mohla vést právě k tomu právnímu eh, váku. Takže v tuto chvíli samozřejmě je to dobrý základ pro naše další vyjednávání s radou a samozřejmě se i do budoucnosti těším na naší spolupráci mezi institucemi. I don't see... Děkuji paní Fajon. Nevidím, že by se někdo z kolegů hlásil o slovo stínoví zpravodajové nejsou přítomní a proto um, požádám zástupce, zástupkyní komise, aby se vyjádřili. Děkuji vám, paní předsedkyně. Především chci poděkovat zpravodajce za zprávu, kterou předložila se čtyřmi pozměvacími návrhy v této chvíli. První dva eh, vyjasňují text eh, návrhu komise a jsem velmi rád, že zpravodajka eh, také vysvětlila důvody pro pozměňovací návrh číslo čtyři, protože je to velmi komplikovaná materie, ale ona to jasně vysvětlila. Jedná se tudíž o určitou korekturu textu komise, ale zcela v souladu s duchem v němž komise tento návrh předložila. Pokud jde o pozměňovací návrh číslo 3, tady máme otázku pro lepší pochopení. Tam se navrhuje odkazovat na případné, případná přechodná ustanovení e, s ohledem na dokumenty vydané před datem e, přistoupení k Schengenu. Možná, že ne nyní, ale v rámci e, technického zasedání bychom požádali o informace, co přesně máte na mysli, abychom definovali naši pozici. Ale v této chvíli děkujeme zpravodajce za velmi pozitivní přístup k věci. Děkuji Děkuji. Pane de Suso, chcete k tomu něco dodat? paní Susa, Jelikož eh, jsme měli technické zasedání a poprvé se také sejdeme se stínovými zpravodají, eh, tak eh, dovolíte-li, ehm, jestli byste poskytla více času na to interní zasedání v návaznosti na zasedání se stínovými zpravodají. Paní předsedkyně nemluví do mikrofonu. Thank you for... Takže vám děkuji, za, paní Fajon, a můžeme eh, přejít k dalšímu bodu pořadu jednání. Máme navíc ještě před těch časový 15 minut. Souhlasíte, pane Fosy, že budeme pokračovat? Dobře, takže bod 15. Tady jde návrh eh, eh, nařízení o zavedení palubního systému e-call. Zavedení tohoto systému vychází eh, nebo je založen na zpracování osobních dat. Pan Fos předloží svůj návrh stanoviska, bude nás informovat o termínech hlasování ve výboru. Musíte eh, si uvědomit, že koordinátoři požádali o postup podle pravidla 50 v tomto případě a pan Fos doufám nám vysvětlí, že dohodu lze dosáhnout i podle článku 49. Prosím, pane Fosi, máte slovo. Děkuji. Dnes se budeme zabývat takzvaným i kolem. Pomocí různých právních aktů se nám podaří to, co, o co se pokoušíme posledních 15 let, což znamená mít automatický systém tísnového volání, který by fungoval ve všech nových vozidel od roku 2015. Myslím si, že tento systém je dobrý, měl bychom ho přivítat a z toho důvodu, protože dokáže zachránit životy. Samozřejmě jsou s tím spojeny některé údaje, které souvisí s ochranou osobních údajů. Zpočátku nebylo zcela jasné, zda tento e-call systém se bude omezovat pouze na tísnové volání, anebo zda je možno mít e-call také pro komerční či osobní údaje. Jsem toho názoru, že co do ochrany údajů musíme dělat rozdíl mezi systémem nouzového volání a dodatečným e-call systémem. Myslím si, že systém e-call by měl být aktivován ještě před nastavením. Měl by brát zřetel na ochranu údajů a byl měl by být takzvaným spícím systémem, což znamená, že do doby, než senzory povedou k aktivaci tohoto systému, tak ten systém nepředává žádná data. Začne předávat až tehdy, když dojde k nějaké nehodě. Co se týče trekkingu, tak ten nemá být možný v tomto systému a v případě nehody by měla být vyslána pouze minimální datová věta. Samozřejmě musí být uživatel předen informován a jednotliví uživatelé by měli mít možnost vypnout tento systém manuálně, pakliže nemají žádnou důvěru v tento systém. Ale zcela jinak musíme postupovat tehdy, když se jedná o takzvaný soukromý dodatečný e-call. Zákonodárce by měl předpokládat s oběma systémy. Je to zatím ještě sporné, ale tyto dva systémy by měly být technicky navzájem odděleny a používání jednoho systému nesmí znevýhodňovat používání systému druhého. Paní zpravodajka z výboru IMCO by to chtěla omezit na systém e-call 122, já však mám ve své zprávě oba tyto dva systémy, protože kdyby mělo dojít nějakým změnám, tak už eh, bychom byli dobře eh, připraveni a měli k dispozici stanoviska. Soukromý e systém by měl být eh, používán pouze s předběžným souhlasem, s předchozím souhlasem subjektu, kterého se tato data týkají. A samozřejmě musí být zajištěno právo na rozpor a nikdy nesmí dojít k znevýhodňování tohoto systému 121, protože když dojde k k nesouhlasu s tímto systémem, tak nesmí mít za následek žádné nevýhody. V tomto stanovisku jsem se snažil jasně říci, že z roku 95 platí směrnice, která musí být v těchto případech používána a totež se týká nařízení o ochraně soukromí. a můžeme mít také propojení těchto údajů. Existuje několik otevřených právních problémů a to například ve spojení s tím, co je minimální datová věta, která bude přeposílána. A další nejasností je, jak je možno získat povolení řidiče v případě, že auto je používáno několika osobami ke schválení používání osobních údajů. A třetí věc je, jaká bezpečnostní opatření chrání údaje v systému e v případě krádeže anebo zneužití. To jsou tři problémová pole a já jsem navrhl, abychom přistoupili k delegovanému právnímu aktu, do kterého by měl být zapojen Evropský inspektor ochrany údajů. Do 5.12. a teď už jsem u takových technických postupů, do 5.12. máme čas na pozměňovací návrhy a 18.12. bychom chtěli hlasovat. Když jsme dokončili zprávu, tak zpravodajové z jiných politických skupin ještě nebyly známy. A protože IMKO až 6.12. chtělo hlasovat, a my jsme s tím počítali tak, abychom měli možnost podat také náš názor, tak jsme to všechno trošičku spozdili a zdá se mi nutné abychom došli k nějakému rozhodnutí v našem výboru, abychom stanovisko mohli předat dát výboru IMCO. Libe se zajímá pouze o to, co je relevantní z ochrany, z hlediska ochrany dat, což je článek 6 a uh, ustanovení uh, e, 8 a 13. To jsou takové věci, které jsou důležité, ale skutečně se týkají pouze malé výseče. Dle mého názoru to není tak obsáhlé, jak bychom si mohli původně myslet. Tento systém e-call doprovází ochrana osobních údajů, ale není to zaž, až tak velký akt, jako bylo samo o sobě nařízení o ochraně osobních údajů. Obsahově je dostačující se zabývat pravidlem 49, aniž bychom se vztahovali na 50. Ale kdyby výbor se tím chtěl zabývat, tak se můžeme zabývat i pravidlem 50, což dle mého názoru to v sobě skýtá spíše politické či institucionální důvody, ale ne žádný důvod obsahový. O tom se musíme rozhodnout a je to relativně přehledné všechno a tak můžeme rychle vydat stanovisko výboru IBE. Děkuji. Máme tady už seznam řečníků. První je paní Intveld. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji zpravodaji za extrémně rychlou práci a myslím, že v jeho prvním návrhu textu je mnoho dobrých prvků. Je zde ale řada věcí, které bych ráda nadnesla. Nejsem ještě zcela ujištěna ohledně otázek ochrany osobních dat. Vy říkáte, že bude nedocházet k archivaci dat, k trackingu a tak dále, ale my jsme už zažili u tolika témat v minulosti, že je vždy tendence rozšiřovat účely a e, použití údajů. Vždy, když jsou údaje k dispozici, tak e, e, vznikne myšlenka je k něčemu dalšímu použít. A tady jde o to, jak eh, je zabezpečit a není to vždy ku prospěchu lidí, protože možná, že je technicky možné eh, ty údaje ukládat a pak eh, máte úplný obrázek o eh, řídících eh, způsobech lidí. Může to být pro různé účely, reklamní, obchodní, někdo třeba může navrhovat, že je to užitečné i pro orgány činné v trestním řízení a tak dále. Takže nejsem si jistá, že otázka ochrany osobních dat je nevýznamná. Dále účel celého návrhu je samozřejmě záchrana životu. S tím musí souhlasit každý, ale zda či nikoli to bude zachraňovat životy, to se odvíjí od tolika faktorů, i když eh, ten nouzový nebo to tísňové volání je automaticky vyvoláváno. Eh, záleží na tom, zdali je k dispozici záchranka, jaké eh, kvality jsou ty zdravotnické služby a tak dále. Takže není dáno, že jakmile budeme mít zavedeno toto tísňové volání, vzdělávání, tak každým rokem zachráníme a tolik, tolik životů. Dále k procedurálním otázkám. Ráda bych eh, si vyslechla eh, stanovisko EDPS, nevím, jestli je zde někdo z nich dnes, a potom články 49 a 50. Mám za to, že si to zaslouží postup podle článku 50. Implikace z hlediska soukromí jsou dostatečně eh, závažné a předpokládám, že i v dalších výborech se bude vynořovat stále více a více témat, eh, která budou mít eh, závažná eh, implikace soukromí lidí to je pouze důsledek skutečnosti, že žije, žijeme ve světě, eh, které, který je založen na údajích i na osobních údajích. Tato dimenze je čím dál tím významnější. Možná bychom eh, měli nalézt takový způsob, abychom nemuseli využívat postup podle článku 50 v každém případě, ale nějaký jiný systém, který bude platit pro eh, i ta ostatní témata. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo paní Sargentini. Děkuji, paní předsedkyně. V posledních měsících jsem položila dvě otázky na komisi ohledně e-kolu. Dostala jsem také odpověď, ale chtěla bych vědět, kdy ten senzor eh, pošle údaje je neustále připojený k síti, anebo si můžeme jistit tím, že to spojení se naváže až tehdy, když dojde k nehodě. A to zcela nechávám stranou otázky, které zmínila předřečnice, zda opravdu dojde k pomoci. A dále mě není jasné, zda se eh, pracuje na tom, aby byli řidiči neustále sledováni, protože to by umožnilo i komerční využití. Například by se mohly ty osoby sledovat, i když to nechtějí. Pro stranu zelených je tato zpráva pana Fose je zpráva, která jde správným směrem, ale chtěli bychom chtěli eh, bychom mít určité pozměňovací návrhy, které podáme. Jde o to, aby mohl e-call být také dán mimo provoz i vlastníkem. Musí to být řidič, který sám rozhodne o tom, zda e-call bude používat nebo ne. Nikdo ho nesmí nutit, ani pojišťovna, ani další orgány. Já si myslím, že soukromí není dostatečně chráněno, myslím, těch soukromí řidiče. Může docházet také v zneužívání function creep, když už jsou přece ta data k dispozici, tak je možné ta data přeci využít i ze strany eh, třeba zpravodajských služeb. Já si nemyslím, aby Pan zpravodaj hovořil s jiným výborem, zda budeme používat 49 nebo 50. O tom vůbec bychom neměli diskutovat. Já jsem stínová zpravodajka, jsem také koordinátorkou a bylo by dobré, abychom se dohodli na tom, jak naložíme s touto zprávou. V každém případě zelení jsou proto, aby to byla zpráva podle článku 50. Tady se nejedná pouze o stanovisko, jedná se tady o ochranu údajů. A v našem výboru jsme se s touto tematikou dostatečně zabývali a myslím si, že bychom to též měli dělat také v tomto stanovisku úkol. Musíme jasně se zastavit o to, aby naše kompetence byly uznány. Děkuji. Děkuji paní Sargentin, pan Weidenholter. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych také rád poděkoval panu Fosovi za to, že to tak velmi rychle a strukturovaně připravil. Jde tady vlastně o tu veřejnou službu tisňového volání a o ty soukromé poskytovatele tyto, této služby. Tady si myslím, že je velmi důležité, abychom si uvědomili, že u těch soukromých poskytovatelů bude muset být nějakým způsobem ošetřená ta služba lokalizace, to znamená opravdu pouze v těch nouzových eh, případech, tedy u těch veřejných poskytovatelů. A co se týče těch soukromých poskytovatelů, tak to už někteří z mých předřečníků naznačili, je třeba se ujistit, aby opravdu nedocházelo k tomu, že tyto údaje budou využívány za jinými účely. Protože protože samozřejmě to by například v oblasti pojištění znamenalo, že když jste vlastně eh, nezaktivovali ten systém, tak by se vám tady navýšily platby do systému. To znamená, že tady je opravdu oš- třeba ošetřit v první a poslední řadě ty otázky týkající se ochrany osobních údajů. To znamená, kdy a jak. Samozřejmě všichni si e, uvědomujeme, jaké pozitivní dopady tento systém má, ale je třeba se podívat i na všechno, co s tím souvisí. To znamená, že je to opravdu problém, my také vnímáme jako problematiku? Tady by asi opravdu mělo platit to pravidlo 50. Myslím si, že je to pozitivní a je to důležité a s tím souhlasím s panem Spravodem, že tady je opravdu třeba hovořit o těch soukromých a veřejných službách a o možnosti je deaktivovat. A poté samozřejmě je třeba zajistit, aby ten veřejný poskytovatel služby tísňového volání byl bezplatný, aby tedy za to nevyžadoval žádné poplatky, protože tady hovoříme opravdu o záchraně lidských životů. To znamená, že tady to pravidlo 50 je pro nás hrozně důležité. Pan Kirchhoff. Děkuji, paní předsedkyně. Omlouvám se, že jsem tady nebyl na začátku projevu pana Fose. Já jsem potíže s časem, ale chci říci, že mám určité starosti eh, v této věci a eh, omezím se na eh, některé z nich. Musím dvakrát již souhlasit tento týden s paní Intveld. To je nezávýhodně hodná pozice. Nevidím zde vůbec žádné znamení toho, že mm, jsou zde jasné parametry o využití informací, které lze získat takovýmto zařízením. Já mm, se k tomu vždy stavím cynicky k takovýmto věcem, věcem, které eh, zamezují, aby lidi mm, eh, páchali eh, trestné činy a zařízení, které vlastně vycházejí z automatu nebo počítačů. Ehm, někdo by mi měl vysvětlit, jak to funguje na německých dálnicích, kde není ehm, rychlostní omezení. To by mě zajímalo. To jsou věci, kde eh, eh, nejsme velmi dobří, protože eh, objevují se tady různé nápady a blahopřeji panu Fosovi k tomuto návrhu, ale musíme být opatrní. Jsou zde masivní eh, problémy ehm, týkající se ochrany ehm, eh, soukromí. Eh, zajímalo by mě, jak lze zmírňovat využívání těchto informací nebo údajů například pro reklamní účely ehm, je to přece zařízení, také reklamní zařízení, eh, které zvyšuje i cenu auta a tak dále. Myslím, že to bude nákladné, kontraproduktivní a myslím, že ehm, také automobilové organizace se proti tomu již vyslovily protože takovýmto způsobem eh, samozřejmě eh, motoristé nesou odpovědnost za porušování rychlosti a tak dále, ale měli by nést i tu hlavní odpovědnost a Eh, myslím, že to nahrává spíše těm eh, nedobrým řidičům, kteří eh, spolehají na zařízení a počítače a tak dále a nemají tolik zručnosti v řízení. A nakonec si myslím, že jakékoliv shromažďování údajů by mělo vždy být proporcionální a jenom omezené na to nezbytné. Myslím si, že tento konkrétní návrh je nadbytečný, respektive zbytný a myslím si také, že to zhromažďování dat je je nebo představuje také eh, zbytečné zasahování do eh, soukromí lidí. Děkuji. Ja, er is al een hoop gezegd. Uh, Děkuji, paní předsedkyně. Bylo zde již řečeno mnohé, uh, mnoho věcí, s nimiž mohu souhlasit. Já jsem se věnoval této otázce již podrahnou dobu a sice od vzniku iniciativní zprávy ve výboru pro vnitřní trh. Tenkrát jsme to zkoumali i technicky a Sophie Intveld to skutečně vystihla, když řekla, že tady nejde pouze o vysílání, ale i o příjem údajů. Co se stane s těmi přijatými údaji? Eh, jediná země, která aktivně prováděla experimenty v této oblasti, Česko, eh, měla celou řadu technických problémů s příjmem a zpracováváním údajů eh, v tom velínu nebo dispečinku. Já nejsem technickým odborníkem, ale dobře vím, že je nutno tady podniknout mnohé, než se ta záchranka vydá na cestu a zatím jsme nezaznamenali uspokojivou e, reakci. To znamená, že překotně tady něco jednotně a závazně předepisujeme celé Evropě, ale technika ještě není ta natolik vyzrálá, zejména pokud jde o příjem toho signálu v středisku pro poskytování první pomoci. E, myslím, že by nebylo zas až tak eh, špatné, kdyby nebyly žádné starosti, ale eh, jsou už i názory o tom, že do každého automobilu mají být instalovány špionážní systémy. To je skutečně už trošku přehnané. Stanovisko pana Fose považuji v zásadě za dobré, ale je nebezpečná tendence i v tomto stanovisku v tom smyslu, že e, je tady vzbuzován dojem, že e, může být to zařízení použito nebo uplatňováno i pro jiné účely. A má-li takovéto zařízení být populární, ehm, tak je nutno eh, lidem vysvětlit, že to využití toho zařízení je účelové nebo účelově vázáno, aby lidé neměli dojem, že velký bratr sleduje vše. Tady eh, nejde pouze o lokalizaci, ale eh, jde především také o ehm, vznik nehody, o, tom, o to, jak se odvíjí ta nehoda ve výboru pro vnitřní trh ehm, se moje frakce již eh, kriticky vyjádřila. Ehm, měli bychom to omezit pouze na body 1, 2, je-li to technické možné. S tím bychom byli srozuměni. A nyní se dostávám k tomu, co tady eh, zmínili od ostatní řečníci. I to, co uvedl pan Foss, je zajímavé o zapínání a vypínání. To znamená, že uh, Eh, to tísňové eh, volání eh, se nedostane do střediska automaticky, protože někteří by asi upřednostnili, aby nebyli vždy lokalizováni. A my jsme také provedli srovnání mezi ochranou osobních dat podle starého nařízení a podle tohoto návrhu. Tady bychom možná mohli provést ještě určitá přizpůsobení. Faktem je ale, že občané mají strach a neměli bychom jim nic vnucovat, co um, průměrný občan nepovažuje za pozitivní pozitivně. Děkuji. Děkuji a v tuto, pros- v tuto chvíli prosím, aby se, aby promluvili zástupci EDPS. Děkuji, paní předsedkyně. Já předpokládám, že mnoho z vás už tu zprávu četlo, kromě toho v, tomto, v této zprávě velmi mnoho detailů a já chci hovořit o e, některých věcech. Co se týče samozřejmě 112 tísňového volání, tak to už zmínilo mnoho lidí. To znamená, že jaký s tím pro- máme problém my? E-call je samozřejmě součástí už všech nových vozů. Je to velmi zajímavý systém, protože opravdu eh, zajišťuje tu, ten přenos vaší geopozice. Eh, co se týče eh, ochrany osobních údajů, tak tady to bylo vyžádáno pouze u 112. Nicméně ten, tato zpráva hovoří také o této ochraně v případě soukromých poskytovatelů e-callu a také u pojišťovacích doplňkových služeb. To znamená, tyto služby už existují a paní Sargentiny hovořila o tom, že nemůžeme si být jistí, že e-call nebude využíván za jinými komerčními účely. Naopak, my víme, že bude že tyto služby budou využívány. To znamená, že i z toho důvodu vlastně jsou nabízeny ty různové, různé doplňkové služby, včetně různých aplikací, které poté budou jaksi e, užívány za komerčními účely a možná někteří spotřebitelé budou chtít tyto služby používat. Samozřejmě, že by to nemělo ale poté redukovat uh, politiku ochrany osobních uh, údajů. To znamená, že to vše musí být v souladu se stejným striktními nebo ještě eh, daleko striktnějšími eh, zárukami nebo pojistkami, které již existují pro e-call 112. Dále je třeba tady také zakázat, zakázat 24-hodinové eh, neustále sledování. A kromě toho samozřejmě pro všechny tyto doplňkové služby musíte mít souhlas spotřebitele. To znamená, že je třeba zajistit, aby nedocházelo k této neustále neustále lokalizaci, aniž by o tom sám řidič vědět, věděl. To znamená, že každý uživatel musí přesně vědět, za jakým účelem a proč je lokalizován. Rádi bychom také přidali něco do článku 6. Tady se v podstatě hovoří o dalších zárukách pro ICOL 112, to znamená, že tato pravidla by se měla týkat také soukromých poskytovatelů těchto služeb a také eh, v podstatě té, eh, té přidané hodnoty a dále se to také samozřejmě týká výrobců eh, vozů a také eh, samozřejmě všech těch, kteří vytvářejí nové aplikace. Protože my samozřejmě nechceme, aby se tady otevřel ještě větší prostor pro monitorování obyvatel. Děkuji, děkuji. A v tuto chvíli prosím zástupce komise, zda by k tomu chtěl něco říci. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Komise by ráda poděkovala výboru Libe a hlavně především samozřejmě panu zpravodaji, panu Fosovi, který připravil návrh eh, této zprávy. Komise samozřejmě souhlasí s tím, že potřebujeme velmi konkrétní a jasná pravidla pro ochranu osobních údajů právě eh, v oblasti e kolu. Musíme zajistit, že tady opravdu je to všechno v souladu Eh, s těmi již existujícími texty. A to je i ten důvod, proč eh, vlastně jsme se rozhodli tady použít to pravidlo 49 a proč je to také součástí toho textu v souvislosti s článkem 6. Dále, co se týče té e, přidané či soukromé hodnoty e-kolu, my vlastně vycházíme z toho tísnovňového vlání 112. To znamená, že tady hovoříme opravdu pouze o této službě. A komise si myslí, že tady bychom měli být eh, velmi opatrní při snaze o regulaci eh, soukromé a přidané hodnoty u soukromých poskytovatelů, protože tady je třeba se zamyslet nad dalšími otázkami, nepouze nad otázkami soukromí a ochranou osobních údajů. To znamená, že to je třeba v každém případě zohlednit dále. Co se týče té možnosti, která zde několikrát eh, zazněla ze strany několika řečníků, to znamená té možnosti deaktivovat tuto službu tak komise si myslí, že toto by v každém případě zcela zásadně snížilo eh, přidanou hodnotu nebo vlastně ty pozitivní dopady celého toho systému. A kromě toho je velmi důležité si uvědomit, že tady ta největší obava, která zde dnes zazněla, to znamená to neustálé sledování a monitorování, tak to je něco, co e, návrh komise zcela, zcela vylučuje. To znamená, že to je něco, co vůbec nepřipadá v úvahu v souvislosti s tísňovým voláním 112. Dále, co se týče těch požadavků o, na technickou separaci vlastně nebo oddělení těch eh, veřejných a soukromých poskytovatelů této služby. Tady musíme být samozřejmě velmi opatrní, protože samozřejmě eh, technicky je to možné, ale možná, že by to mohlo vést k tomu, že výrobci budou používat různé komponenty a že to povede také eh, k nekompatibilitě a možná, že dokonce i k překryvu, to znamená k duplikaci volání. To znamená, je možné, že by opravdu poté v jednom případě zazněly dva telefony místo jednoho. Děkuji vám. Axel, máte opět slovo. Děkuji. Děkuji také za četné dotazy. Chtěl bych ale jednu věc objasnit, tu, o které hovořila komise. I z posledních hovorů, jak s výboru IMKO a jeho předsedou, tak se zpravodajkou výboru IMCO vyplynulo, že tato zpráva by měla být redukována pouze na e-call systém 112. Tudíž ten objem těch myšlenek, které tady promíráme, jde nad rámec toho, o čem bychom měli hovořit. Ale já jsem to zabudoval do zprávy obezřetně z toho důvodu, aby bylo jasné, že je možno využívat i ten soukromý systém. A chtěl bych jasně poukázat na to, že to je jenom jedna možnost zda ho použít. Imko mě jasně řekl, že se jedná pouze o e-call 112. A tady si myslím, že z hlediska ochrany osobních údajů ta možnost vypnutí a zapnutí znamená stanovit jednoznačnou hranici, ve které se praví, že každý může rozhodnout o tom, za tento systém chce nebo nechce mít. A co se týče e, systému samotného, tady se nejedná neustálý přenos dat, ale jedná se pouze o jeho spuštění v případě nějaké nehody. E, a jenom tehdy se má ten systém aktivovat. Tak to bylo popsáno, to je to myšleno a tak to také požadujeme, protože to je nejlepší řešení z hlediska ochrany údajů. Pouze v případě nehody se aktivuje tento systém a pouze tehdy, když to jednotlivec aktivuje pro všechny zúčastněné a ve smyslu správného používání tohoto systému je to také řádný postup. Evropský inspektor ochrany údajů hovořil nejen dnes k tomuto tématu, vypracoval celé stanovisko ohledně soukromého systému. Tak, jak jsem to řekl, tak se můžeme zamyslet nad tím, jak bude vypadat budoucnost ale tady to nebude hrát žádnou roli, protože paní zpravodajka se omezuje čistě na e-call 112. Možná, že si děláme hluboké myšlenky nad tím, co bude přicházet v úvahu, až eventuálně v příštím právním legislativním aktu kdyby byl instalován ten soukromý systém, tak si myslím, že občan musí mít zodpovědnost a rozhodnout, zda takovýto systém chce mít a nebo ne. A aby sám rozhodl, zda ho bude aktivovat či ne. A sám také rozhodne o nákladech. Sofia hovořila o tom, že je možné, že pojišťovny se budou zajímat o tento systém v případě, že by měl za následek vhodnější pojišťovací tarif. V každém případě to musí být ale vše v souladu a se souhlasem toho, kdo s tímto systémem nakládá. A právní hranice musí být určeny pro určité způsoby, tak jak jsou určeny v nařízení o úchraně údajů. Co se týče 49 nebo pravidla 50, tak každý může rozhodnout, jak chce, ale v případě, že dojde k omezení pouze na e-call 112, tak to znamená, že vzhledem k IMKu můžeme jasně říci, že chceme mít padesátku, ale obsahově to zůstává, na, zůstává stejné. Obsahově se tam nic nezmění a myslím si, že vynaložený čas by asi nebyl úměrný tomu užitku. Ale jsem tady zcela otevřen a nedávám přednost ani jedné, ani druhé variantě. O tom mohou rozhodnout jiní ale mně jde o to, aby bylo jasné, o co se jedná. A mohli bychom postupovat relativně rychle. A co se týče té komenčního využití, které asi v této zprávě nebude přicházet vůbec úvahu, tak eh, si to můžeme nechat objasnit z technického důvodu trošku blíže, ale v každém případě bude záviset na jednotlivci, zda systém zapojí anebo ho vypne, ale vždy v souladu s nařízení ochraně osobních údajů. Fos. Eh. Děkuji, pane Fosy. A nyní, vzhledem tomu, že tento bod byl zařazen jako poslední bod dnešního pořadu jednání. E, uzavřu nyní schůzi. Budeme pokračovat ve 14 hodin odpoledne se spole- v rámci společné rozpravy s výborem Ekon. A poté opět samostatná schůze Libe od 15. hodiny 30. minuty. Pokud jde o tuto zprávu, kterou jsme právě, právě projednali, chci oznámit, že termín pro předkládání pozna, pozměňovacích návrhů je stanoven na 5. prosince do 12. hodiny polední. Děkuji za spolupráci a uvidíme se ve 14 hodin odpoledne.